a to znamená, musí to reflektovat 376 poslanců podle článku 178 odstavce 3 jednacího řádu, tak proto, abychom zajistili dvou třetinovou většinu, která je zde nutná, tak se počítají pouze hlasy pro a proti návrhu. Pro a proti, jenom to se počítá. Prosím, vězte, že mm, mm, to eh, na horní části obrazovky uvidíme i absence, ale to, co se vezme do úvahy, budou pouze mm, hlasy, které budou mít u sebe znamenko minus a plus. Podle článku 180a odstavce jednacího řádu, tak politické skupiny, eh, které mají nezbytný limit, tak požádali, abychom hlasovali tajně. Takže nyní přejdeme k hlasování. Prosím, pan Ludko má slovo. Uh, Pane předsedo, já podle pravidla, podle 84a, eh, eh, tak eh, mám za to, že v podstatě tady neberete do úvahy, že nejsme proto, aby se nebrali do úvahy hlasy, které vyjádří absenci, které se zdrží. Takže ty se nepočítají tyto hlasy, jak jste řekl. Já proti tomu protestuji, protože pravidlo 21 není, analog, není stejné jako pravidlo, podle kterého se volí místo předsedové. Takže ti, kteří se zdrží, tak já myslím, že jejich hlas je stejně platný jako hlas jiných. Je to prostě zavřená praxe v tomto parlamentu. To znamená, že absence se také berou do úvahy. Pane předsedo, já trvám na tom eh, s veškerým respektem vůči parlamentní demokracii, abyste vzal do úvahy i absence. Při rozhodnutí zdali podmínky dvou třetinové většiny byly splněny. Pan Čarnecký Mm, se sám nemohl ani bránit na plénu. Bylo mu toto právo upřeno, což je velice neregulérní věc. A takže proto chci, aby se eh, eh, hlasovali i absence, protože pokud ne, tak to je také neregulérní. Per quanto riguarda... Že pokud jde o výklad jednacího řádu, tak vlastně to je poprvé, kdy hlasujeme na základě článku 21 o takovéto věci, je třeba vzít do úvahy tedy výklad, obecný výklad hlasování v analogických věcech. A pokud pro účely volby místo předsedy a předsedy, pokud se absence nepočítají, tak pokud je odsouhlasení eh, jakéhokoliv návrhu, tak podle článku 178, tak se počítají pouze hlasy pro a proti, nic jiného. Takže kromě případů, kdy eh, dohoda předvídá jinou většinu, ale žádná smlouva, žádná dohoda nic nepředvídá v této oblasti, takže proto já toto interpretuju, interpretuju extenzivně tento článek 178 a další pravidla, která vždy se vztahovala na volby osob. Takže tady já se snažím vykládat si jednací řád tímto směrem, jako u ostatních voleb, takže e, budu, potvrzuji, budeme počítat pouze hlasy pro a proti. Prosím, pan Korbet. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byl zpravodajem, který zavedl toto konkrétní pravidlo do jednacího řádu, a to před mnoha lety. Nikdy to ještě nebylo využito a mohu potvrdit, že vaše interpretace je přesně ta, jak jsem to zamýšlel. Děkuji vám. Dobře, takže já myslím, že můžeme přejít k hlasování. Tajnému hlasování opakuji, že zde má, potřebujeme dvou třetinovou většinu vyjádřených hlasů, ale budeme počítat, opakuji, pouze hlasy pro a proti. Zahajuji hlasování. Avete votato tutti? Všichni jste odhlasovali? La votazione è chiusa. Končím hlasování. Návrh je odsouhlasen, přijat. A nyní přejdeme ke zprávě Hubner a Silva Pereira o složení parlamentu. Článek 3, odstavec 1, návrh sedmnáct jmenovitě. Hlasujeme, zahajuji hlasování. Il voto è chiuso. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. A nyní původní text jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Il voto è chiuso. Končím hlasování. Návrh je přijat. Návrh 4, článek 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? ten Návrh 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Původní text je jmenovitým hlasováním, zájem hlasování. A ten odpadá. Odpadá. Takže odstavec 4, ne, odstavec 1 článku 1, návrh 5. E, eh, a, a eh, hlasujeme jmenovitě, zájem hlasování. Končím hlasování. A přijato. Nyní přejdeme k článku, článku 5, původní text, jmenovitě hlasujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je přijat. Úvodní ustanovení 3, návrh 16D a 26D, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Nyní přejdeme k návrhu rozhodnutí. Kdo je pro? Zvedně, zvedejte ruce. Tady to není jmenovitě. Zvednutím ruky. Zvednutím ruky. Kdo je pro návrh rozhodnutí? Je proti. Kdo se zdržel? Přijate. A chcete prověřit? Dobře, prověříme. Zahajuji hlasování. Voto chiuso. Končím hlasování. Návrh je přijat. Nyní přejdeme k návrhu rezoluce odstavec 1, původní text. Paní Breso, prosím. Grazie. Děkuji. Vy jste tady vytvořil velký zmatek, vy jste nevysvětlil, co se děje, takže lidé nevěděli, nevěděli vůbec, o čem hlasují. No, prostě tak to je. Vy má, musíte říct přece, my nemáme hlasovací seznamy a vy jste nevysvětlil, o čem hlasujeme. Pani Bresso. Takže prosím, já vám odpovídám, tak mě poslouchejte. Prosím. Děkuji, pane předsedající Vy jste nevysvětlil nebo nezmínil, že článek four odstavec two a článek four odstavec three a příslušné pozměňovací návrhy padají. Vy jste to neřekl, takže jsme mysleli, že hlasujeme o těchto a ne o článku five. Vy jste to nezmínil. vy Jste to neřekl, tak jsme to nepochopili. No, na hlasovacím seznamu se uvádí, že v případě, že se přijme pozměňovací návrh určitý, tedy odstavec 2, 3, odpadají potom a to znamená, tak to se tam píše, ne? Na těch hlasovacích seznamech. Anche molto velocemente. No, mi pare che io... No, já jsem to řekl úplně jasně. Já jsem hovořil o teď, že hlasujeme o návrhu e, rozhodnutí, paní Breso. Já se omlouvám, já mluvím italsky, to je vaše mateřština, a takže byste měla pochopit lépe než kdo jiný, o co tady kráčí. Rory Carver, prego. Prosím, pan Carver. Thank, thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Eh, jsou takové smíšené názory. My eh, možná bychom měli začít s hlasováním úplně znovu. To již bylo zkontrolováno všechno, takže přejdeme k návrhu usnesení. Pane Gualtieri, prosím. Pane předsedo, článek 5, který byl předložen k hlasování okamžitě poté, co padl pozměvací návrh k 4.1, tak mnozí z nás hlasovali opačně oproti našim daným hlasovacím seznamu, jenom proto, že jsme nevěděli, že hlasujeme. Opět se prostě na obrazovce se objevilo něco jiného, prostě jenom žádáme, aby se zopakovalo hlasování. Prosím, zopakujme hlasování k článku 5 a pokračujme dál. Pouze toto. Tak toto eh, vidím já i celá řada mých kolegů jsme hlasovali tak, jako kdyby to byl ten předchozí bod. No, no, capito questo. No, já jsem to tady nepochopil, co to všechno znamená. Eh, no, já jsem přece mluvil úplně jasně, pokud jde o mm, ty pozměňovací návrhy, tak prosím, ještě vy máte slovo. the board and the board said four. Ovšem na obrazovce bylo uh, zmíněno, že uh, ten článek padá. Ah, Aha, už jsem to pochopil, dobře, takže já tady nevidím e, tu obrazovku, takže tady došlo k chybě na obrazovce článek 4 a článek 5. Tam byly chyby. Dobře, tak budeme hlasovat ještě jednou, ještě jednou o článku 5. O článku 5. Takže hlasujeme o článku 5, původní text. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je odsouhlasen. Přijat. Passiamo. Nyní přejdeme tedy k návrhům 16 eh, až 16 eh, a další zájem hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odpadá návrh 38. Budeme hlasovat tedy o návrhu rozhodnutí. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Nyní přejdeme k návrhu usnesení. Prověříme.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 Končím hlasování. Zamítnut. Nyní přejdeme k návrhu 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Původní text. Nyní pro... Aha, prověříme návrh 22. Zahajuji hlasování o návrhu 22. Je tady technický problém, to nemám pod kontrolou. Návrh je přijat. Nyní eh, odpadá takže další, takže návrh 2. Odstavec 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Pak nyní přejdeme k návrhu 23, 36, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. E, odpadá původní text, takže přejdeme k návrhu 7. E, odstavec 9, bude pro? Proti? To se zdržel zamítnut. E, návrh 24D a 42, odstavec 13, jmenovitě zahy hlasování. Končím hlasování. Přijat. Přijat. Nyní přejdeme k odstavci 14, návrh 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Zahajuji hlasování. Il voto è chiuso. Končím hlasování. Návrh je zamítnut a po odstavci 15 máme návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A prověříme, opět prověříme. Voto chiuso.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 Končím hlasování. E, Zamítnuto. Úvodní ustanovení F, původní text, vedou částek, první část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. E, po úvodním ustanovení F, e, návrh 9, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnout návrh 10, 11 odpadají, takže úvodní ustanovení G, návrh 19 jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Návrh je přijat. Odpadá návrh 3, 3 návrh 31, úvodní ustanovení A. Kdo je za hlasování? Úvodní ustanovení H. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Návrh 32, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Nyní původní text, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je přijat. Po úvodním ostatení H návrh 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 20. Úvodní ustanovení I. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh přijat. E, po úvodním ustanovením i návrh 13. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. E, úvodním ustanovení je e, návrh 21D a 34D jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je přijat. Nyní přejdeme k úvodnímu ustanovení K, návrh 14D. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. A nyní budeme hlasovat o celém usnesení. Zahajuji hlasování, jmenovité hlasování. Voto chiuso. Končím hlasování. Návrh je přijat. Blahopřeji zpravodajům a nyní přejdeme ke zprávě González Pois, rámcová dohoda o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Odstavec 1, návrh 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Po odstavci 1, návrh 18, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Text zamítnut, odstavec 2, původní text, kdo je pro? Proti kdo se zdržel? Přijat. Odstavec 3, návrh 3, jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnout odstavec 4, návrh 4D, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut a odstavec 5, návrh 5 jmenovitě zahajuje hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Nyní budeme hlasovat o původním textu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Odstavec 6, návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? To se zdržel? Zamítnut. A nyní budeme hlasovat o původním textu jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je přijat. Nyní přejdeme k návrhu 7, odstavec 7, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Odstavec 8, návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o původním textu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamít... Je, přejato. Odstavec 9, návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o původním textu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Odstavec 11, návrhu 11, jmenovitě zahájil hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Nyní budeme hlasovat v původním textu ve dvou částech o obou jmenovitě. První část zahajuje hlasování. Končím hlasování. Návrh je přijat. Druhá část je jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je přijat. Po odstavci 11 návrh 12 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Odstavec 12, návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní přejdeme k návrhu 10, odstavec 15. Kdo je pro? 11 proti, zdržel se zamítnut. Nyní přejdeme k návrhu 1, úvodní ústan... Ne, ne, ne. Ještě návrh 13 odstavci 15 jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Úvodní ustanovení E, návrh 1, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Nyní budeme hlasovat o původním textu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijaté úvodní ustanovení F. Původní text. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijaté úvodní ustanovení H. Návrh 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijaté. Nyní přejdeme k úvodnímu ustanovnímu I. Návrh 17. Jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Úvodní ustanovení je. Původní text. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nyní tak prověříme. Konec hlasování. Návrh je přijat. Nyní budeme hlasovat o celém usnesení jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je přijat. Blahopřeji panu González Sponsovi. Eh, Vážené kolegyně a kolegové, teď jdeme na hlasování o zprávě Korao. Je to jmenovité hlasování a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď eh, práva o e, ochraně a nediskriminaci menšin v členských státech EU. Je to jediné hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Teď e, jdeme na hlasování o přijetí Sri Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska na seznam vysoce rizikových třetích zemí. Paní komisařka Jourová si chce vzít slovo? Prosím, máte slovo. Madam President. Paní předsedkyně, dámy a pánové, my všichni sdílíme zodpovědnost v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Tento parlament opravdu bojoval, aby se uh, aktualizovala příslušná směrnice boji proti eh, praní špinavých peněz, aby se posílil náš právní rámec. Akta v přenesené pravomoci, o kterých budete eh, hlasovat, týkající se Tuniska, je eh, důležité, protože je to důležitý partner Evropské unie. A chtěla bych zdůraznit, že toto nijak nepodmíní politické nebo finanční zapojení Evropské unie na podporu Tuniska. My uznáváme pokrok, kterého dosáhlo Tunisko v posledních týdnech a komise bude podporovat Tunisko, aby se jim podařilo splnit akční plán dohodnutý mezi Tuniskem a akční finanční pracovní skupinou, jak to bylo dohodnuto v prosinci. Jsme opravdu v aktivním kontaktu s našimi tuniskými partnery partnery a komise je připravena poskytnout takovou podporu, aby Tunisko mohlo ty eh, poslední nedostatky odstranit. Jakmile toto nastane, tak eh, zahájíme eh, postup stažení ze seznamu Tuniska příslušnou pracovní skupinou a následně také toto učiněné ze strany EU. A já jsem přesvědčena, že na závěr tohoto procesu Tunisko bude sloužit jako takové měřítko pro ostatní země a já tímto oceňuji jejich úsilí a zapojení. A v neposlední řadě bych ráda potvrdila, že komise intenzivně pracuje na hledání systemických řešení tak, aby Evropská unie měla své vlastní autonomní analýzy a seznamy vysoce rizikových třetích zemí, tak, aby lépe ochraňovala Evropskou unii a její občany. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. A teď můžeme hlasovat. Připomínám, paní Berže, paní Beržia, k jednacímu řádu prosím řekněte, ke kterému článku se hlásíte. Madame la présidente, je suis... Paní předsedkyně, já jsem autorka námitky a paní komisařka si právě vzala slovo. Jenom bych chtěla říct kolegům, že paní komisařka nic nedoplnila k tomu, co nám řekla již. Eh, komise eh, v podstatě mm, na plénu včera večer řekla to tež a já chci doplnit, že ta otázka, ty sankce, prosím. Teď nemůžeme opakovat debatu, která už proběhla. A kromě toho bych teď chtěla nechat hlasovat. A připomínám, že většina poslanců parlamentu je nutná proto, aby, eh, bylo, eh, aby byl návrh přijat. Kdo je pro? Kdo je proti? Já si myslím, že to není přijato. Ano, ano. Nechám to samozřejmě ověřit. Prosím, zahajuji hlasování. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Třista sedm hlasů pro, takže nepřijato, protože bylo potřeba 376 eh, hlasů. Teď jdeme na zprávu o nulové toleranci vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů. Prosím o klid. Odstavec 4 původního textu, první část. Kdo je pro? Proti? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržení? Přijato. Odstavec 13, pozměňovací návrh 3, jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď budeme hlasovat o původním textu, také jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 4 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Hlasujeme tedy o původním textu na dvě části. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A teď budeme hlasovat o e, celém usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Tím jsme s hlasováním hotoví. Kolegové, prosím, odcházejte eh, rychleji a tišeji. Pane Líze, paní Guillaume, prosím odejděte.